likvidace deštných pralesů. Jak si možná pamatujete, zahájili jsme práci na zprávě z vlastní iniciativy a dneska tedy budeme diskutovat o návrhu zprávy, kterou nám představí paní zpravodajka Kateřina Konečná. Já jí tedy nejdřív ze všeho předám slovo, aby nám řekla eh, svůj názor na tu věc. Vážení kolegové, dovolte mi především hned na začátku poděkovat všem shadow reportérům za jejich zápal a snahu o nalezení řešení tohoto problému. My jsme se sešli a myslím si, že jsme na dobré cestě najít kompromis, který snad na tomto výboru potřebujete a který e, snad potřebují především e, nejenom občané v Evropské unii, ale i občané na celém světě, protože palmový olej a likvidace deštných pralesů se nás všech prostě týká a můžeme si mnohokrát říkat, že je to nějaké okrajové téma, ale já následně vám na číslech dokážu, jak zásadní téma to může být nejenom pro budoucí vývoj v oblasti eh, CO2, ale i v řadě dalších eh, segmentů sociálních, ekonomických a tak podobně. Také mi dovolte moc poděkovat našemu sekretariátu, který nám s celou věcí pomáhá. Na počátku všeho byly v loňském roce pro mě požáry v Indonésii v délce asi 8 tisíc kilometrů na víc než dvou milionech hektarech deštného pralesa, který, které za tři týdny vypustily do atmosféry víc CO2, než zvládne Německo za celý rok. Od slyšení Envy, které jsme i díky vám tehdy udělali, uplynulo již devět měsíců a dnes tedy dáváme vám ke zvážení návrh zprávy, kterou eh, bychom rádi předložili a je to podle mě docela rychlý a významný pokrok a určitě jste se na tom všichni podíleli, protože bez toho, že by eh, koordinátoři, ale i vy jako jednotliví poslanci jste nám nedali podporu, tak by se takto neuskutečnilo. Zároveň musím říct, že i komise nezahálí a v únoru podle našich informací, byť ne podložených písemně, by měla předložit zprávu o deforestaci a na konci roku 2017 i zprávu o palmovém oleji. Budou to dva velmi důležité dokumenty, se kterými bychom také rádi nadále pracovali. To, co v té zprávě nebo v tom návrhu zprávy považuji za Dva nejsilnější momenty je určitě eh, doporučení bod 8 a bod 16. Bod 8 týkající se certifikačního rámce RSPO, protože máme jedinečnou příležitost a tento INI report přichází ve chvíli, kdy bude docházet k revizi RSPO, která se koná každých pět let a bude se konat právě v roce 2017. A my můžeme iniciovat to, aby RSPO byl daleko více věrohodným eh, certifikačním rámcem, abychom do něj dokázali dostat eh, řadu problematik, které dneska v něm nejsou nebo nejsou obsaženy tak, aby byly dostatečně důvěryhodné. A já si myslím, že to musí být naším cílem ve chvíli, kdy si řekneme, že nějaký certifikační rámec potřebujeme, což doufám, že tak je, a zároveň, že by to měl být certifikační rámec věrohodný. To znamená, u nás, eh, nebo pro nás je to především to, aby tam bylo jasně řečeno, že eh, produkce palmového oleje není příčinou odlesňování, ničení rašelinišť a dalších ekologicky cených lokalit, že není příčinou vzniku sociálních problémů a konfliktů a že umožňuje začlenění málo pěstitelů palmového oleje do systému certifikace a zajišťuje jejich spravedlivý podíl na zisku. Samozřejmě pokud nám v pozměňujících návrzích dáte další doporučení a bude to reálné, my je tam rádi zapracujeme. Stejně tak je podle mého názoru u palmového oleje nutné se začít bavit o biopalivech, protože biopaliva dneska eh, v EU eh, skoro z poloviny spotřebovávají necertifikovaný palmový olej a je určitě dobré si říct, zda to byl přesně ten směr, kterým jsme chtěli jít, když jsme tady směrnice o biopalivech eh, předkládali a když jsme si mysleli, že děláme vlastně dobro pro životní prostředí a dnes se nám ukazuje, že ne vždy se vše pozitivní, co se ukazuje na začátku, že pozitivní bylo, může i v budoucnu jako pozitivní ukázat, protože zrovna biopaliva jsou podle mého názoru dobrým příkladem toho, kdy něco nepotřebujeme a přesto to využíváme a vlastně tím zneužíváme celý ten systém. Ještě před 15 lety, v roce 2000 až 2001, byla roční produkce palmového oleje 24,3 milionu tun dnes je to 65,495 milionů tun. Ukazuje to, jak se nám obrovsky ta spotřeba zvedá a jak je opravdu nutné s tím začít něco dělat. My jsme se v té zprávě nesnažili být možná až tak radikální, jak by si někteří představovali, protože jsme se především snažili o to, aby to byla zpráva, která nebude tlačena násilím nebo vlivem pár skupin, ale aby to byla zpráva, kterou si vlastně osvojíme my všichni. I ti, kteří tady třeba v následujících letech v té práci budou pokračovat a hlavně ti, kteří eh, budou moct ty, tu situaci s palmovým olem měnit i ve svých členských státech. Protože to, aby jsme napsali radikální zprávu, která ovšem bude spíše plná prázdných slov a svádění problému na někoho jiného, to nám prostě nepomůže. My teď chceme hledat řešení a proto jsme tu zprávu napsali, jak jsme ji napsali, snad se nám to i povedlo tak, aby eh, jsme našli nějaký konsenzus v tom, co dělat dále a v jakých krocích tak činit. Jde nám v prvé řadě o udržitelnost, o to nalézt řešení v době, kdy se palmový biznis přesouvá a přesouvá se nám do střední Afriky a do Latinské Ameriky. To je třeba také si říct. My se dneska nebavíme pouze o Asii, Indonésii a Malajsii, ale bavíme se o střední Africe a latinské, nebo zemích střední Afriky a Latinské Ameriky, kde je evidentní, že dochází úplně ke stejnému problému, jaký jsme zažili v zemích azijských. Při současném tempu odlesňování nám totiž hrozí, že do roku 2020 může zmizet až 98 nížinných pralesů, v níž se běžně vyskytují různé živočišné druhy, například orangutáni, kterým proto hrozí zkáza. Osobně musím říct, že nezapomínáme ani na sociální problémy, které jsou s palmovým olejem spojeny a jsem moc ráda, že tento, eh, tento návrh zprávy, nebo k tomuto návrhu zprávy budou psát stanoviska také výbor DV, výbor AGRI, a výbor INTA, které vlastně by nám mohly pomoct dotvořit ten ucelený celek toho všeho, co palmový olej pro společnost znamená a jak eh, zbytečná je velmi často jeho spotřeba a jak draze, draze za ní všichni platíme. Já se moc těším na jak pozměňující návrhy, které snad tu zprávu dovedou k dokonalosti, tak se těším i na tu další práci a jak jsem řekla před chvílí, nejde nám o to tady učinit dokument, který by byl prázdným papírem. Jde nám o to vytvořit dokument, který bude nejen pro nás, ale i pro komisi a členské státy jakýmsi vodítkem toho, kudy ta cesta palmového oleje z nebo kudy můžeme jít dál eh, v palmovém oleji a jak dále postupovat v řešení tohoto vážného socioekonomického problému, který má zásadní dopady na životní prostředí. Pokud se bavíme o tom, že máme plnit dohody z Paříže a udržitelné cíle tisíciletí OSN, tak prostě tuhle problematiku nemůžeme pomíjet a musíme ji řešit. Ještě jednou moc díky a těším se na rozpravu dnes s vámi. Thank you very much. And now we start the use... Děkuji. <clears throat> A nyní tedy začneme to pravidelné kolečko stínových zpravodajů z jednotlivých politických frakcí. Já nejprve tedy eh, zastoupím pana Číria, který mi popslal svůj, svůj komentář jako dokument. Děkuji paní Konečné paní zpravodajce. Děkuji za to, že předložila návrh zprávy z vlastní iniciativy, který je skutečně vyvážený. Jde o palmový olej a ničení pralesů. Já bych chtěl k některým bodům předložit pozměňovací návrhy, tak aby do té zprávy byly doplněny věci, které tam zatím nejsou. Jde například o to, jaký dopad má pěstování kukuřice a soji podle OSN, jakým způsobem tedy i tyto plodiny eh, přispívají k ničení eh, deštních pralesů. Není možno všechno zvrátit <clears throat> pouze na palmový olej. Rád bych zdůraznil, že je velmi důležité, abychom se zaměřili na ten certifikační systém, byť tady jsou tu určité možnosti zlepšování při eh, stanovování kritérií pro eh, certifikaci. Rád bych předložil pozměňovací návrhy, které povedou k tomu, že tady bude zavedena etiketa, která bude prokazovat, že daný výrobek je bez palmového oleje. A někdy si eh, někdy si musíme uvědomit, že se zároveň může jednat o e, výrobek, který tady pochází ze certifikovaného e, řetězce. E, a nyní tady další kolega. Děkuji paní zpravodajce, blahopřeji. Palmový olej je do značné míry nenahraditelný při výrobě potravin. Alternativy by způsobily velký tlak na využívání eh, půdy. To znamená, že můžeme hovořit o tom, že právě palmový olej je velmi efektivní z hlediska využívání půdy, protože potřebuje pouze polovinu plochy a kromě toho potřebuje méně pesticidů než soja a kromě toho Eh, pomáhá výroba palmového oleje malým producentům, protože eh, je to pro ně jediný způsob živy. Nicméně otázka zní, jak můžeme palmový olej koncipovat tak, aby byl více udržitelný a abychom omezili negativní vlivy, které jeho výroba má i na klima. Já si myslím, že především by eh, mělo být zabráněno tomu, aby výroba palmového oleje ničila deštné pralesy. To je ta nejdůležitější a minimální věc. Kromě toho by Evropská unie měla eh, omezit dovoz palmového oleje pouze na ten palmový olej, který byl vyroben Eh, certifikovaným způsobem. Eh, je potřeba, aby tu byla jasná volba mezi tím eh, palmovým olejem, který je certifikovaný a který certifikovaný není a který tedy má nebo nemá nějakou nálepku, nějaké označení. Evropská unie v tuto chvíli reviduje svoje, svoji legislativu, pokud jde o biopaliva a Eh, paní zpravodajka se k tomu ve své zprávě věnuje. Říká, že eh, podstatná část palmového oleje právě končí v biopalivech. Pokud se podíváme, jaký má jaký má výroba palmového oleje dopad na životní prostředí, jaké to má sociální dopady, tak to musí do konce roku 2020 skutečně skončit. Evropská unie by tedy měla ukončit používání palmového oleje eh, v oblasti biopaliv. Kromě toho je to tak, že Eh, bychom se měli zaměřit na používání, užívání půdy eh, v rozvojových zemích. Měli bychom se zaměřit na eh, malé pěstitele, protože velkoplošné pěstování palmového oleje má velmi negativní dopady a vede to k tomu, že je půda zabírána ať už velkými společnostmi anebo státem. Děkuji. Já bych chtěl doporučit některým kolegům, aby hovořili pomaleji. A teď má slovo eh, další kolegyně, paní Gerling. Děkuji. Já budu hovořit velmi, velmi pomalu. Ne, budu hovořit normálním tempem, s mým obvyklým tempem a doufám, že tlumočníci budou stíhat. Chtěla bych poděkovat paní Konečné za její zprávu a upřímně musím říci, že je to velmi vyvážená zpráva. Myslím si, že paní Konečná eh, zabránila nějakému jednoduchému přístupu populistickému eh, a myslím si, že připravila velmi dobrý dokument eh, jako za základ pro naši práci. Chtěl bych také poděkovat, chtěla bych také poděkovat panu Brennanovi eh, za ty pozitivní věci, které zmínil. Já to nebudu opakovat, eh, protože je zmínil on, ale eh, mm, tam jsou některé velké věci, které, nebo důležité věci, které musíme vyřešit a naše skupina tam bude aktivní v té diskuzi. Nejprve několik věcí ke zprávě. V úvodních ustanoveních bychom chtěli zmínit, že musíme také eh, odkázat na zdroj některých statistik, protože některé můžeme snadno popřít a já si myslím, že bychom se měli shodnout na nějakých číslech, na kterých se shodnou všichni stínoví zpravodajové. Pokud jde o ty obecné úvahy, eh, tak plně podporuji odkazy eh, na kolektivní zodpovědnost. Chtěli bychom to posílit, protože to eh, se netýká pouze akce v, produk- v producenských zemích, ale eh, je to i otázka zemí spotřebitelských. Tam i spotřebitelé třeba dobrovolně musí přijmout určité postoje a na to bychom měli upozornit. A potom pokud jde o odlesňování, tak eh, tady souhlasím s tím, co zaznělo, ale pokud jde o biopaliva, tak eh, když si připomeneme na poslední diskuze na plenárním zasedání i v tomto výboru, tak já si myslím, nebo nejsem si eh, jistá, eh, že bychom tady chtěli nějak míchat s těmi podíly biopaliv do roku 2020, protože my vlastně nevíme, jak to bude vypadat v roce 2020, ale samozřejmě potřebujeme na úrovni komise i když tato komise tomu není příliš eh, nakloněna, ale my bychom se měli zamýšlet nad biopalivy po roce 2020 a eh, já si myslím, že tady toho můžeme udělat eh, mnoho. A my tady potřebujeme tady, jak si vycházet z práce komise v této věci. Katarína velmi silně a dobře vnímá rozdíly mezi různými úrovněmi certifikace a e, tím prosazováním a to je velmi vítané a já sdílím její pohled v tom smyslu, že bychom se měli snažit předložit e, jeden e, režim certifikace uznávaný, tak aby lidé opravdu mohli věřit tomu, že kupují udržitelný palmový olej. A já si myslím, že bychom se měli snažit o stoprocentním 100% udržitelný palmový olej v rámci EU a ta zpráva by se toho měla držet. Je to samozřejmě obtížné, ale Měli bychom eh, o některé věci tam usilovat, protože já si myslím, že to si přejí i spotřebitele. Samozřejmě jsou tady problémy s označováním, ale my jsme eh, tady velmi dlouho řešili eh, také legislativu o informacích pro spotřebitele, pokud je o patroviny, kdybychom tady teď to začali zase vířit s tím palmovým olejem, tak to bude samozřejmě složité ale když tam nebudeme mít stoprocentně udržitelný olej, tak to asi pro spotřebitele nebude tak eh, zajímavé. Když hovoříme o odlesňování, tak eh, tam nemáme definici, neexistuje mezinárodní definice odlesňování a já si myslím, že by bylo užitečné, kdybychom v té zprávě se tomu věnovali, zejména když tady hovoříme o, o zemích, jako je Indonésie nebo Malajzie, Eh, oni nemají eh, takové registry stejné jako my. Máme různé eh, úrovně informovanosti, takže měli bychom si vytvořit takovou definici odlesňování, na které se všichni shodneme. Je to velmi dobrá zpráva, i když tam budu mít ještě spoustu připomínek, ale kráčí to rozhodně správným směrem. Takže ještě jednou, Kateřino, děkuji. Thank you very much. And... Děkuji, paní Dordáno. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat všem, kteří tady hovořili, zejména děkuji paní zpravodajce za vynikající zpráva. Pěstování palmového oleje znamená velké výzvy pro životní prostředí i pro zdraví, ale paní předsedkyně, paní zpravodajka přináší vyrovnanou eh, zprávu. Samozřejmě, že za odlesňování nemůžeme obvinovat pouze palmový olej, a s tím důsledkem, že vznikají skleníkové plyny. V Indonésii vzniká asi 50 světové produkce a 6 milionů hektarů lesu, který eh, zmizely během ro- od roku 2000 až 2012. To není pouze kvůli palmovému oleji, i když samozřejmě musíme odsuzovat divoké odlesňování. Pokud jde o další eh, produkce eh, rostlinných olejů, tak eh, palmový olej vyžaduje nejméně půdy a tato zpráva zohledňuje také citlivou situaci malých producentů. Ty představují 40 produkce a Ehm, vlastně se obrací k tomuto pěstování kvůli tomu, že nemají žádnou výhodnější plodinu. Velmi často jsou znevýhodněni, eh, pokud jde o snahu o certifikaci, jsou znevýhodněni oproti eh, velkým eh, společnostem nebo podnikům. A proto tady musíme zohlednit eh, veškerou problematiku, která s tím souvisí a musíme zvážit všechny výhody i nevýhody eh, každého náhradního řešení. A definitivně musíme zvážit eh, potravinové rostoucí potřeby, potřeby na biopaliva a musíme zvážit environmentální potřeby. Pokud jde o paliva, tak Evropská unie, která je třetím největším trhem pro palmový olej, ho využívá také je z velké míry pro biopaliva. 46 tohoto palmového oleje eh, jde na tento účel eh, žádný rostlinný eh, olej, žádná taková plodina nemá podobný výnos a proto by další jiná plodina, která by ho měla nahradit, vyžadovala větší půdu. Takže tady není jasné, jak Nezáva, ne, jak závadný pro zdraví eh, je palmový olej ve srovnání s jinými oleji, takže to musíme vše zvážit a já doufám, že tady bude mít eh, přiměřený přístup na příštou to zprávu i nadále. Thank you very much. Miss Melior. Děkuji, paní Melior. Děkuji, pane předsedo. Už tady zazněla celá řada aspektů, Eh, které o kterých jsme diskutovali také s výborem pro zemědělství. Eh, já bych ráda zmínila ještě dvě věci. Jednak pro potravinářský průmysl je palmový olej velmi důležitý v Evropě. Eh, to si myslím, že mm, mm, bychom neměli v rámci té zprávy zapomenout. Eh, problém transmasných eh, kyselin ehm, se eh, dá pomocí palmového oleje nahradit. Pro další průmyslová odvětví je také nutné, aby používali palmový olej, čili je dobré vést vlastně vyváženou diskusi. Už tady také zazněl argument, že palmový olej má větší výtěžnost jako plodina, že je méně náročný na pěstování. Palmový olej v porovnání s, se sojou nebo s kokosem je vlastně čtyřikrát výtěžnější, čili eh, na to bychom také neměli zapomínat. Já moc děkuji paní zpravodajce za to, že opravdu socioekonomickou, že se pokusila najít tady socioekonomickou vyváženost a zapracovat ji do své zprávy. Ale bylo by dobré asi ještě jednou se pobavit do detailu o otázkách e, trvale udržitelné produkce, jak hm, trvale udržitelným způsobem e, produkovat palmový olej a Eh, samozřejmě nesmí k tomu být využívány deštné pralesy ani rašeliniště. Čili eh, to by mělo být součástí té strategie trvalé udržitelnosti. Já jsem navrhovala ve výboru pro zemědělství, abychom se bavili také o eh, definici ehm, trvalé udržitelnosti ehm, abychom nemuseli vynalézat eh, něco, co už vynalezeno bylo, můžeme využít definici kakao. Eh, a poslední věc, biopaliva, eh, měli bychom se vyhnout používání palmového oleje jako biopaliva. To je opravdu špatná cesta. Pokud chceme používat biopaliva, tak by, pokud je používáme v Evropě, by měla v Evropě také růst. Miss Cherier Pirik. Děkuji, paní Schreier Derry. Voorzitter, dank u wel. Op de eerste plaats uh, dank voor de uitnodiging van 8 Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala za pozvání na 8. prosince, určitě dorazíme. A nyní druhá věc, palmový olej. Nizozemsko eh, má v úmyslu od roku 2020 používat výlučně udržitelný certifikovaný palmový olej. Celosvětová poptávka po palmovém oleji roste, ale jsou tu i alternativy. Já bych ráda vyjádřila jednu věc, o které jsme tady ve výboru už hovořili. Já si myslím, že se můžeme podívat například i Eh, na samotné máslo. Ta čísla, která eh, máme k dispozici, hovoří o tom, že eh, tedy našich cílů můžeme dosáhnout, že tedy naši výrobci mohou postupovat udržitelně. Další věc, zničení deštných pralesů tropických pralesů. Já si myslím, že to je určitě věc, která je důležitá. Dešné pralesy musíme chránit, musíme se o to snažit společně a já bych se ráda vrátila k diskuzi, kterou už jsme vedli eh, v jiné místnosti. <clears throat> Nemůžeme jednoduše říci, že jsme proti palmovému oleji, protože lidé v těch dotyčných oblastech potřebují mít nějaký zdroj obživy. Eh, musíme se pouze snažit o udržitelný způsob výroby. Děkuji. Sì, grazie. Lasciare shadow, la shadow rapporteur per questo rapporto per il mio gruppo è Eleonora Evi che non è qui, è in commissione Peti, quindi mi ha chiesto di leggere alcune. Eh, děkuji. Eh, naše stínová zpravodajka dnes bohužel nemůže být přítomna, takže ji Eh, zastoupím eh, a řeknu jejím jménem, že eh, ta zpráva paní zpravodajky je eh, výborná. Eh, eh, shoduji se i s tím, co tady bylo řečeno dalšími kolegy. Palmový olej by se neměl používat jako biopalivo. Měli bychom vzbuzovat povědomí, podporovat povědomí. My jsme minulý týden o tom mluvili ve Štrasburku a stavíme se velice kriticky vlastně vůči trhu, obchodování eh, s palmovým olejem, a to zejména z důvodu eh, ekologických a klimatických. budeme podávat k certifikačním systémům a pravidlům několik pozměňovacích návrhů a eh, potřebujeme opravdu striktnější kritéria, více vědecky podložená vědecké poznatky, potřebujeme analýzy dopadů, co se týče dopadů na půdu zejména, zejména eh, potřebujeme, aby certifikační, certifikační systémy vedly k tomu, eh, že eh, výroba palmového oleje nebude mít negativní dopady na půdu. Ehm, možná, že bychom mohli vycházet z, ze stávajících certifikačních systémů, Eh, jde. Eh, také se musíme zaměřit na to, aby se eh, tyto odlesněné oblasti znovu zalesňovaly, ale nikoli takovými to monokulturami. Je třeba, aby výroba palmového oleje byla udržitelná, potřebujeme také systém monitoringu, jednoznačná legislativní pravidla, potřebujeme udržitelnou, trvale udržitelnou produkci, která bude ale odpovídat právním předpisům. E, tato zpráva o palmovém oleji a o e, ničení deštných pralesů je důležitá nejenom proto, že je to e, nevýhodné pro klima, má to nepříjemné dopady na klima, ale má to dopady i na biodiverzitu. A je důležité eh, zabývat se i nemonetárními hodnotami, které nám přinášejí eh, deštné pralesy a musíme se zaměřit na politiku znovu zalesňování. Děkuji. Nevím, jestli se hlásí o slovo někdo další. Vypadá to, že ne. To znamená, že můžeme předat slovo komisi. Máme tu paní Emanuel Majer, Vyslechneme si tedy názor komise na návrh této zprávy. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a chtěla bych také poděkovat vaší paní zpravodajce i ostatním, eh, kdo se zúčastnili této práce a snaží se eh, řešit palmový olej a tuto problematiku. Chtěla bych se vyjádřit k odlesňování. Před několika minutami jsme vyslechli pana Navaro, eh, který připomněl eh, cíle udržitelného rozvoje a otázka odlesňování samozřejmě zapadá do tohoto obecnějšího rámce, zejména tedy eh, do cíle 15 udržitelného rozvoje. Evropská unie toho dělá mnoho, pokud jde o boj proti odlesňování a to v rámci programu FLECT a také eh, tím, eh, jak přispívá k fóru OSN o lesích a také svými aktivitami v rámci úmluvy o eh, biodiverzitě nebo v rámci CITES, CITES a nebo RED+. Plus pokud jde o klimatické změny. Chtěla bych také připomenout, že pokud jde o odlesňování, nelegální odlesňování, tak jsme s Indonésií velmi pokročili vpřed. V tuto chvíli paní Mogherini a ministři zahraničních věcí zasedají, aby tady řešili první licence v rámci FLECT, pokud jde eh, o Indonésii, za několik eh, dní se dostanou do Evropy a také Vietnam se zapojil v otázce nelegálního odlesňování. Byli jsme schopni uzavřít partnerskou dohodu. Ale je pravda, že samozřejmě musíme pokračovat, nesledovat pouze nelegální odlesňování, ale sledovat příčiny odlesňování na, světovém, eh, na světové úrovni ať už jde o zemědělství nebo těžební průmysl nebo městskou explozi. Odlesňování je komplexním problémem, který e, vyžaduje, aby jednali všichni a samozřejmě zejména ty země, v nichž eh, jsou rozsáhlé tropické lesy, ale všichni aktéři, ať už jsou to veřejní aktéři anebo soukromí aktéři, se do toho musí zapojit. Naše útvary v tuto chvíli pracují na studii která by měla zanalizovat různé možnosti a jejich proveditelnost, možnosti boje proti odlesňování a zhoršování eh, podmínek lesů. To zmínila i vaše zpravodajka. My doufáme, že na počátku eh, příštího roku budeme mít výsledky z této studie. Pokud jde konkrétně o palmový olej, tak víte, že v tuto chvíli Nemáme žádnou konkrétní politiku k palmovému oleji, ale samozřejmě si uvědomujeme, že tady máte eh, určité věci, které vám eh, leží na srdci a že to tady bylo vyjádřeno. Víme, eh, že palmový olej přináší velké ekonomické a sociální přínosy v těch produkčních zemích a že díky tomu různé národy se vymanily z chudoby ale tento olej je ovšem také spojován eh, s otázkou odlesňování a způsobuje odlesňování. Takže tady musíme eh, působit mezinárodně, musíme eh, spolupracovat i s dalšími spotřebitelskými trhy. Evropská unie je samozřejmě důležitým trhem, ale samozřejmě není jediným. A také jsme zadali další studii, kde chceme dále eh, zvažovat tuto problematiku. Jde o environmentální dopad pěstování palmového oleje a jde o různé normy udržitelnosti, které v tuto chvíli existují na trhu. Tato eh, druhá studie ta eh, bude trvat trošku déle, ale díky té červené línii, kterou nám dáváte a díky té práci e, o odlesňování a palmovému oleji se nám jistě podaří společně na tom zapracovat. Děkuji. Děkuji a nyní dáme slovo ještě jednou paní zpravodajce, paní Konečné. Děkuji, pane předsedo, děkuji e, svým stínovým zpravodajům i e, ostatním kolegům, kteří měli snahu se k tomu tématu vyjádřit. Já moc děkuji za všechny ty připomínky. Těším se, jak jsem řekla již na eh, úvod, eh, i na ty pozměňující návrhy, protože rozsah té zprávy v rámci iny reportu máte vždy omezen počtem slov a u takto závažného a komplexního tématu, které navíc naš, náš Evropský parlament de facto zpracovává poprvé, to i pro mě jako pro zpravodajku bylo velmi složité najít a vypíchnout to nejdůležitější. Takže se rozhodně nebráním tomu, pokud jsme na něco zapomněli, to tam přidat, případně některé věci třeba přepracovat tak, aby byly ještě více konkrétní a bylo s nimi možná daleko konkrétněji v budoucnosti pracovat. Takže eh, já se moc těším na tu debatu, kterou teď v následujících měsících povedeme. Jsem moc ráda, že jste pochopili a že jsme pochopili všichni, že téma nezmizí, když eh, o něm nebudeme mluvit. To téma tady prostě bude a jsem moc ráda, že vy o něm mluvit chcete a nechcete jenom mluvit, ale chceme dělat něco konkrétního a pevně věřím, že se nám podaří dohodnout i s komisí, kde musím samozřejmě konstatovat, že Evropská unie E, je tím trhem, který sice, kde sice vzrůstá spotřeba palmového oleje, ale rozhodně to není tak, jak e, na jiných kontinentech světa. Z druhé strany e, velmi často si tady říkáme, že bychom chtěli být dobrým příkladem, kdybychom uměli najít vyvážený rámec, určitě by dobrý příklad z toho, jak dále postupovat vůči spotřebě palmového oleje, jak dále si například nastavit podmínky pro jeho pěstování a pro to, kdy ještě pro nás bude vůbec udržitelný a kdy už prostě ho odmítneme, tak eh, by určitě stálo za to, abychom ukázali i tomu zbytku světa, že tohle to Evropa umí a že si uvědomuje svoji roli v této věci. Naším cílem, znovu to zopakuji, není zakázat palmový olej a produkci palmového oleje. Naším cílem je to, aby se palmový olej uh, pěstoval udržitelně, abychom díky němu nestráceli hodnoty, faunu, floru, biodiverzitu i sociální rovno, uh, rovnovážnost v těch jednotlivých zemích, uh, abychom díky němu nestráceli to, co už nemůžeme vrátit. Protože pokud díky pěstování palmového oleje dovolíme, palmového oleje dovolíme že zmizí jeden jediný živočišný druh, tak už nikdy nevede cesta zpět a to jsem moc ráda, že nechceme, takže těším se na další spolupráci a díky vám moc všem, kteří se o to téma zajímáte. Thank you very much. I have... Děkuji. Musím připomenout eh, časovou lhůtu. Pozměňovací návrhy do 5. prosince v poledne, hlasování ve výboru ENVY 9 března 2017. A nyní můžeme přejít k dalšímu bodu na programu. A to je výměna názorů s komisí, pokud jde o provádění směrnice o nakládání s odpady v těžebném průmyslu. Já bych chtěl vyzvat komisi, aby přednesla svou prezentaci. Pan zástupce komise, jmenovaný tedy přednese svou prezentaci a později se tedy pustíme do rozpravy s naším zpravodajem a stínovými zpravodaji. Máte slovo. Thank you. Děkuji, pane předsedo, za to, že umožníte Evropské komisi představit tomuto výboru zprávu o provádění nakládání s odpady v těžebném směrnici, směrnice o nakládání s odpady v těžebném průmyslu. Tato legislativa byla přijatá po dvou vážných nehodách. První byla na jihu Španělsku a druhá v Rumunsku v Baja Mare. A hlavním cílem je zabránit rizikům a omezit rizika související s nakládáním s odpady z těžebního průmyslu. Bezpečnostní aspekty jsou samozřejmě jádrem této směrnice, ale rozměr oběhového hospodářství začíná mít stále větší význam. Těžební průmysl představuje asi 30 veškerého odpadu, který je generován v Evropské unii a e, prevence e, odpadu, recyklace to jsou věci, které musíme zohlednit v provádění směrnice. Ovšem samozřejmě nejde pouze o to. V akčním plánu oběhového hospodářství eh, jsou dva eh, cíle, pokud jde o ehm, znovu užívání různých surovin eh, z těžebního průmyslu a odpadů tedy z těžebního průmyslu. A Eh, jsou tam různé úvahy eh, o plánech o nakládání s odpadem eh, z těžebního průmyslu a tím se bude komise dále zabývat ve své práci. Tato prováděcí zpráva se zakládá na národních plánech členských států, ale také jsme vycházeli z dalších zdrojů informací, například z hlášení o nehodách a to je k dispozici na webových stránkách všechny členské státy předložily eh, zprávy a míra úplnosti těch zpráv je přijatelná u všech z těchto zpráv. Ovšem informace obsažené ve zprávě nejsou vždy srovnatelné, protože ne všechny členské státy eh, stejně vnímají některá ustanovení směrnice. Dobrou zprávou je, že zpráva ukazuje, že obecná opatření pro provádění směrnice byla přijata ve všech členských státech a zejména míra souladu, pokud jde o plány nakládání s odpady a zabránění hlavních nehod nebo závažných nehod, že to je poměrně dobré. Máme tady eh, čtyři eh, takové důležité oblasti, jednak počet zařízení, eh, na nakládání s odpady stěžebního průmyslu v členských státech a potom jsou tam další taková zařízení, potom jsou tam inspekce a za čtvrté nahlašování nehod. Pokud jde o počet nařízení, eh, pardon, zařízení pro nakládání s odpady z těžebného průmyslu. Některé členské státy hovořily o poměrně nízké míře takových zařízení ve srovnání eh, s objemem takového odpadu, který nahlásili. Například šest členských států informovalo o tom, že nemají žádná taková zařízení na nakládání s odpady z těžebného průmyslu na svém území ale eh, další zdroje informací nám eh, tedy říkají, že v těchto zemích jsou těžební aktivity, které generují eh, odpady, včetně nebezpečných odpadů z těžebního průmyslu. Pokud jde o kategorie těchto zařízení, tak tady je taková Eh, tady je, eh, jsou určité nedostatky. My tam máme seznam povinností eh, v souladu s úrovní rizik a jsou tam po, jsou závažnější povinnosti pro určitá zařízení v rámci kategorie A, kde je riziko vysoké. Velký počet členských států podalo zprávu o tom, že nemají žádná zařízení kategorie A na svém území, ovšem zároveň Některé z těchto členských států eh, informovaly o poměrně eh, velkém objemu nebezpečného odpadu z těžebního průmyslu. To by mohlo poukazovat na to, že informace poskytované členskými státy nejsou plně zodpovědné, protože přítomnost nebezpečného odpadu je jedno z kritérium eh, pro právě tuto kategorii. 25 procent zařízení kategorie A nemá externí eh, nouzový plán a pokud je o počet eh, zařízení eh, v členských státech je, že počet povolení může být kombinován s dalšími požadavky z jiných eh, legislativ. A nahlášená zařízení někdy nejsou oznamována eh, podle té kategorie, do které spadají, ale to bychom měli ještě více prošetřit. Pokud jde o inspekce, tak členské státy musí zajistit, eh, že tato zařízení jsou eh, podrobeny inspekci předtím, než zahájí své aktivity. A potom v pravidelných intervalech i po uzavření takového zařízení. Eh, tato zpráva ukazuje, že jsou veliké rozdíly mezi členskými státy pokud jde o povahu a četnost inspekcí a pouze sedm členských států oznámilo případy nesouladu eh, s podmínkami pro povolení eh, v období 2011 až 2014. To je velmi nízký počet. Mohla by to být sice dobrá zpráva, ale zároveň by to také mohlo souviset s tím, že jsou tu asi situace, které nejsou eh, v souladu, nesplňují podmínky a nebyly eh, identifikovány kvůli tomu, že tam není dostatečná kapacita pro inspekce. Takže i toto je věc, které se musíme dále pečlivěji věnovat a vyšetřit to. Pokud jde eh, o nahlašování nehod, tak um, Komise to sleduje, ale některé nehody nebyly správně nahlášeny eh, podle požadavku ročního nahlašování dle směrnice a tyto informace musely být získány z médií anebo ze stížností. Závěrem bych uvedl, pane předsedo, že byl dosažen pokrok v provádění směrnice o nakládání s odpady z těžebního průmyslu, ale i nadále jsou tady určité nedostatky. Je potřeba, aby členské státy podnikly další kroky, stejně tak i komise. Je potřeba tímto způsobem zajistit, že cíle směrnice budou skutečně dosaženy. Máme již několik iniciativ, na kterých se pracuje a které budou e, spuštěny. E, teď aktualizujeme eh, dokument k nejlepším dostupným technologiím v nařízeních pro nakládání s odpady z těžebního průmyslu. Tento proces začal před dvěmi roky a bude dokončen příští rok. Za druhé, tento rok jsme zahájili eh, iniciativu o souladu, tak abychom identifikovali nedostatky v provádění směrnice a také abychom odhalili nejlepší postupy v provádění, které potom budou sdíleny eh, s příslušnými národními orgány možnost vytvoření inventáře zařízení pro nakládání s v těžebném průmyslu. To je taková alternativa, kterou v tuto chvíli zvažujeme. Dále ve spolupráci s členskými státy a jejich experty komise bude identifikovat možné problémy, kde možná v některých oblastech ta směrnice je různě eh, vykládána v různých členských státech a ty výsledky bychom chtěli e, potom zveřejnit v roce 2018, kde bychom chtěli také předložit pokyny pro inspekce, možná ve spolupráce s sít, ve spolupráci se sítí pro environmentální inspekce. To je vše, pane předsedo, ale možná, že závěrem bych ještě zmínil, že jsme odhalili jednu drobnou chybu ve zprávě. Máme tam kategorie pro zařízení a něco, co nahlásilo Polsko. Ve zprávě to ovšem nebylo zohledněno a my velmi brzy eh, to opravíme a dáme vám to potom k dispozici. To je vše. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. And now we can start with... Ano, děkuji. A nyní tady dostanou slovo stínoví zpravodajové. Ano, děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit svým rodným jazykem, to znamená maďarsky. Velmi děkuji, pane předsedo, za to, že jste mi udělil slovo a rád bych také přivítal zástupce komise. Rád bych řekl, že je tomu skutečně tak, že jsme velmi, velmi dlouho čekali na to, abychom mohli zahájit analýzu této směrnice. A proto vám děkuji tedy za vaši práci, protože to vyžaduje mnoho energie a taky mnoho práce ze strany komise. Rád bych vám poděkoval za spolupráci, protože ta směrnice je pro nás velmi důležitá. E, týká se to tedy odpadu stěžebního průmyslu. My jsme ten dokument velmi pečlivě zanalizovali a nyní už chápeme, proč jsme na to museli tak dlouho čekat, protože vy jste určitě neměli jedno, jednoduchou práci. Já bych nechtěl být ve vaší kůži. A to především Pokud jde o ty lhůty, dvakrát tři roky a tak dále. Členské státy to tedy přijali, následně to provedli úplně jinak. To znamená, že v podstatě není možné si udělat jednotný obrázek o tom, jak to s tím prosazováním vypadá a musíme do toho zahrnout i další směrnice, ta situace je znepokojivá. Pokud se podíváme na to, jaké byly původní záměry legislativců, tak e, zjistíme, že tady to provádění e, tomu neodpovídá. Nemůžeme být tedy spokojeni s tím, jak to vypadá. My jsme se tedy snažili zabránit negativním vlivům na životní prostředí, především na vodu, půdu, vzduch, floru a faunu a krajinu. Dalším cílem bylo to, že jsme tedy chtěli analyzovat rizika pro eh, lidské zdraví, které tedy eh, vyplývají se zpracování odpadů ze těžebního průmyslu. Jak jsme slyšeli, nejde pouze o to, jestli tedy členské státy splnily určité závazky, které měly. Jde eh, spíše o to, abychom si položili otázku, jestli eh, tedy jsme schopni žít ve, eh, ve zdravém prostředí. Možný dopad eh, těžebního průmyslu nebo činnosti těžebního průmyslu eh, je již dlouhou dobu eh, ve středu zájmu Evropského parlamentu. My si tedy klademe podobné otázky. Jsou evropští občané chráněni před možnými negativními dopady těžebního průmyslu a nakládání s odpady z těžebního průmyslu. To jsou tedy obavy, které tu již jsou již dlouho a které, eh, na které Evropská komise eh, reagovala vždycky stejně. Eh, ustanovení směrnice o zpracování odpadů z těžebního průmyslu tady určitou míru bezpečnosti zajišťuje. Ta stávající úroveň evropské legislativy je dostatečná, pokud ovšem bude řádným způsobem prováděna, potom tedy bude schopná zabránit takovýmto haváriím. Já si myslím, že ve světle toho je zásadní, abychom se podívali, v čem spočívají ty klíčové podniky, to znamená, problémy, to znamená eh, ty, kde je ta základní diskrepance. Otázka zní, jestli ta směrnice eh, naplňuje svůj účel. Já tedy eh, si myslím, že ta odpověď zazní v budoucí zprávě. Hodnocení informací, které poskytly členské státy, poukazuje na to, že tady, tady jsou problémy v tom uh, reportování. Komise na základě těchto informací nemohla posoudit praktické fungování a dopad těchto opatření. Obecná opatření uh, Některá měla vést k prosazování směrnice se v jednotlivých členských státech liší, praktická aplikace a interpretace jednotlivých definic se také liší. Kromě toho jsou různě chápána ustanovení této směrnice a proto tady ta čísla nejsou dostatečně plauzibilní. To znamená, že je nepochybně potřeba, abychom tedy změnili eh, systém reportování v souladu, nebo ve vztahu k této směrnice. Tato směrnice explicitně nedefinuje eh, svůj základní koncept, ani tedy není jasně stanoveno, jakým způsobem mají být prováděny koncepce. Není žádným tajemstvím, že Evropská komise eh, tedy eh, tady vytvořila pokyny pro inspekce a toto je tedy v té zprávě zmíněno. Já si myslím, že takovéto pokyny by nepochybně zlepšily Eh, bezpečnost instalací, bezpečnost zařízení eh, v členských státech. Kromě těchto velmi důležitých bodů bych se velmi stručně chtěl dotknout ještě dalších otázek, které, kterých jsem se dotknul i ve své zprávě. Odpad pocházející z těžebního průmyslu je velmi uh, rozsáhlý. Možná, že činí tedy 30 celkového objemu odpadu, který vzniká v Evropské unii. Já tedy já ještě jednou zdůrazním toto číslo. 30 eh, celkového objemu odpadu. A proto je tedy velmi důležité, abychom se dívali, eh, jaké možnosti těžební průmysl má eh, ve vztahu ke konceptu cirkulární ekonomiky oběhového, oběhového hospodářství. Určitě se budeme zabývat alternativami, tak abychom tedy nabídli koncepty, koncepty které tedy uh, budou méně uh, negativní z hlediska životního prostředí, lidského zdraví. Jde o to, abychom, nejde tady o to, abychom odstranili eh, těžební průmysl, protože ty materiály potřebujeme. Jde spíše o to, abychom tedy Eh, zaručili to, že pravidla, která tu jsou, budou dostatečně přísně dodržována. A v neposlední řadě si musíme uvědomit, že místní společenství jsou eh, velmi zásadně postižena tedy eh, tímto problémem a jejich zkušenost z minulosti to tedy dokazuje. A nyní tedy se vrátím ke svému rodnému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 Musíme si uvědomit, že je tu celá řada otázek, které jsou i nadále otevřeny a já nemám bohužel čas na to, abych je vyjmenoval. Nicméně je důležité, abych v této souvislosti zdůraznil, že v nadcházejících týdnech tedy moje dveře budou otevřeny vám všem, že se velmi těším na vaše komentáře, poznámky, jak já, tak moji další spolupracovníci se budeme snažit o to, abychom dosáhli co možná nejširšího kontextu, konsenzu. Výzkumné středisko Evropského parlamentu nám připravuje podporný materiál a já budu i nadále v kontaktu se zástupci průmyslu a se zástupci občanské společnosti, tak abych mohl zohlednit co možná nejvíce názorů. V této souvislosti bych se rád soustředil na ochranu životního prostředí, na bezpečnost a na účinné fungování tohoto odvětví průmyslu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A nyní má slovo paní Konečná, prosím. Eh, eh, čas se krátí. Eh, já moc děkuji jak komisi, tak panu kolegovi za poměrně obsáhlou zprávu. Řekl řadu věcí, na které jsem také chtěla upozornit. Já už tedy vzhledem k času především eh, doplním možná dvě poznámky. Eh, jedna se týká finančních záruk, které by podle mého názoru měly být dostatečně velké, aby dokázaly pokrýt náhradu škody u nehod, které se bohužel stále v hornictví a v segmentu nakládání s těžebním odpadem vyskytují. Jako jedna z těch možných variant se jeví varianta povinného pojištění. A jak nás učí některé velké environmentální tragédie posledních desetiletí, měli bychom i nadále klást hlavní důraz na bezpečnost při nakládání s tímto specifickým odpadem, neboť eh, špatné nakládání s ním může způsobit tragédii biblických rozměrů, a to ne pouze v rámci lidského zdraví, ale i v rámci ochrany životního prostředí. A všichni víme, že současná odkaliště v řadě členských států jsou prostě jen tikající bomby, čekající na to, až se stane fatální nehoda. A já se domnívám, že finanční záruky by měly být eh, ne cestou k vyřešení, ale minimálně jakousi jistotou, že eh, se na tom nebudou podílet veřejné zdroje, které následně ty škody budou muset hradit. Eh, druhá věc se týká monitorování a kontroly. Tam bych moc poděkovala komisi, protože jsem moc ráda, že stejně jako já to chápe jako velmi důležitou součást právě toho bezpečného provozu zařízení pro nakládání s odpady. A klíčové pro mě je především to monitorování, které provádí provozovatel a které by mělo být co nejširší a přitom by mělo být eh, zcela jasně deklarováno tak, aby ty kontroly, které následně přichází, už měly v rukou nástroj, jak provozovatele přimět k tomu, eh, co po něm chceme. Poslední věc úplně, která možná v té zprávě není a v té směrnici není zmíněna, ale možná je to taky téma do budoucna, je to, že se musíme uvědomit, že se stále bavíme o odpadu. A bylo by tedy záhodno jej, pokud je to technicky možné, k čemuž se vyjádří jistě odborníci z Evropské komise, nejlépe nějak dále využívat a zapojit také do circle economy. Tam si myslím, že máme ještě hodně co dohánět a měli bychom si uvědomit, že i tohle může být jedna z cest, jak z toho vlastně udělat velmi zajímavý no. segment, nejenom problém. Děkuji. Thank you very much. And now Miss Dornano. Děkuji a nyní paní Dornáno, prosím. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo tady je dobré, abychom věnovali velkou pozornost těmto odpadům, které představují 30 odpadů Evropské unie. Musíme chránit životní prostředí, lidské zdraví a musíme bránit nehodám. Eh, vyhodnocování provádění té směrnice z roku 2006 odhalilo, eh, že i velké problémy nebo nedostatky byly eh, zjištěny při provádění textu. Tato situace eh, vedlo eh, ke 22 požadavkům o informace a šlo ke eh, čtyřem řízením pro nesoulad. Ale tady ve zprávě se uznává, že to hodnocení na základě tří let ukázalo své limity. Takové země jako Dámsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta nebo třeba Nizozemsko Eh, uvádějí, že nemají zařízení, která by spadala do těchto směrnic, zatímco jiné zdroje tvrdí opak a to vede k velkému chaosu. Ovšem, Evropská komise eh, vyzývá k tomu, aby se toho udělalo více, aby členské státy interpretovaly a aplikovaly stejným způsobem hlavní pojmy směrnice. Ale eh, není to náhodou v rozporu s evropskými směrnicemi? Jak víte, tak směrnice má být prušným nástrojem, který nechá členským státům svobodu na to, aby si vybrali nástroje, kterými dosáhnou cíle. A místo toho, abychom Eh, tady měli různá čísla nebo metody a přístupy v členských státech a také rozdíly, pokud jde o eh, řízení odpadů, eh, pokud jde o inspekce a povolení, hmm, tak proč to radši nespochybnit? Nemyslíte si, že tato směrnice je zatím ještě pořád příliš závazná? Nebylo by lepší, kdybychom tady měli pobítky, to by možná vedlo k lepším eh, a méně závaznějším eh, výsledkům, eh, tedy k lepším výsledkům a bylo by to méně závažnější. Děkuji, paní Girling. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit za pana Demesmakera, což je náš stínový zpravodaj za EKR. On bych chtěl poděkovat panu zpravodaji a uvádí, Eh, víte, že oběžné, oběhové hospodářství je pro mě nesmírně důležité a pokud jde o ten odpadový balíček, který se teď reviduje, tak jsem kladl důraz na to, že je to velká příležitost, aby eh, byl kladen větší důraz na oběhové hospodářství. Tady se to zaměřuje hlavně na městský odpad a já nevím, jestli to povede eh, eh, k oběhovému hospodářství. My se musíme zaměřit i na jiné typy odpadu. V tomto ohledu význam směrnice z roku 2006 lomeno 21 nemůže být podceňován, protože odpad z těžebního průmyslu eh, představuje 30 celkového odpadu vznikajícího v EU. Mám eh, tři závěry ze zprávy komise Musíme eh, zlepšit provádění, lepší eh, oznamování a konsistentnější výklad eh, legislativy. Komise nabízí řešení tím, že vypracuje pokyny a bude pozbuzovat výměnu poznatků o nejlepší praxi. Já si myslím, že to je důležitý krok vpřed. Dnes mm, mám následující otázku. Článek 5 směrnice se zabývá plány o nakládání e, s odpadem, zaměřuje se na prevenci e, a e, na druhé straně také zpracovávání, recyklaci a tak dále. Má komise přesné údaje o podílu prevence a, recyklace, který, kterého je dnes dosahováno? Děkuji. Thank you very much. If, uh... Děkuji. Pokud ne, tak můžeme předat slovo komisi, aby tady mohla uh, odpovědět a uzavřít tu diskuzi. Velmi děkuji. Ano. V podstatě jsem tady slyšel uh, pouze jednu jedinou konkrétní otázku, která byla směřována na komisi. Jinak v podstatě souhlasím s tím, co tu zaznělo. Určitě je to tak, že dimenze oběhového hospodářství je velmi důležitá, jak už jsem řekl. My máme k dispozici dvě konkrétní iniciativy, které tedy plánujeme a které se opírají nebo jsou součástí akčního plánu o oběhovém hospodářství. Tato směrnice o odpadech z těživního průmyslu se zaměřuje hlavně na otázky bezpečnosti, ale nesmíme ztrácet ze zřetele ani tu oběhovou ekonomiku, protože i tyto aspekty jsou extrémně důležité. Pokud jde o fungování těch mechanismů pro reporting, které jsou e, stanoveny, tak naše zkušenost s těmito mechanismy není bohužel moc povzbudivá. Upřímně řečeno, je to tak, že v tom návrhu navrhujeme, aby se odstranili určité požadavky na toto reportování podle eh, směrnice o odpadech, eh, podobně jako v odpadech eh, ve směrnici o obalech nebo skládkách. Já si myslím, že to jsou tedy aspekty, které jsou velmi důležité. Potřebujeme mechanismy, které budou fungovat. To se týká především informování o haváriích. Kromě toho tu zazněla otázka týkající se finančních záruk. Ve směrnici eh, je tedy pro členské státy zakotven na možnost zavést systém finančních záruk. Nicméně eh, zatím této možnosti tedy nebylo využito. Eh, účinným způsobem. Tyto mechanismy tedy doposud nebyly využívány účinným způsobem. Pokud jde o transpozici směrnice, tak to nepochybně eh, bylo jedno z problematických míst. My jsme zahájili 25 případů, kdy tedy směrnice nebyla dostatečným způsobem transponována, eh, převáděna do vnitrostátního práva. Mm. Ta transpozice tedy nebyla do konce roku 2011 eh, dokončena. To znamená, že neproběhla eh, do eh, té lhuty, která byla stanovena ve směrnici jako takové. Takové mechanismy jako finanční pobídky by byly, byly tedy efektivní, Eh, byly by stejně efektivní jako vhodný regulační rámec a to Především pokud jde o takové věci, takové aspekty, jako je bezpečnost zařízení. A kromě toho je to ještě jedna uh, otázka, která byla směřována na komisi článek 5, prevence. Uh, já si myslím, že to je určitě jedna z věcí, kterou musíme vzít v potaz. V tuto chvíli je to tak, že nemáme k dispozici dostatečné informace o tom, jak eh, jsou tedy tyto aspekty zohledněny v plánech o zprávě obchodu a, a je to určitě tedy jeden z bodů té e, budoucí iniciativy, které se budeme, kterým se budeme věnovat. E, nebo kterým už se tedy věnujeme. V březnu příštího roku e, se tedy bude konat workshop, kterého se budou účastnit i členské státy a další zúčastněné strany. Toto je tedy moje poslední poznámka. Rád bych zdůraznil, že eh, budeme velmi rádi spolupracovat s panem zpravodajem. Má před sebou velmi náročný úkol a v této eh, souvislosti tedy může počítat eh, s podporou komise. Děkuji. Thank you very much. We can close here Ano, děkuji point in our... Ano, děkuji. To znamená, že můžeme uzavřít tento bod našeho dnešního programu a můžeme se podívat na další bod, který máme na pořadu dne. Je to výměna názoru s Evropskou komisí o CETě, to znamená komplexní hospodářské a obchodní dohodě mezi EU a Kanadou. Za komisi tu máme paní Renate Baškar což je tedy eh, zástupce hlavního vyjednavače pro CETu a já jí tedy hned předám slovo, tak abychom si mohli vyslechnout. Je tu? Je přítomna? Takže jí hned předám slovo, abychom tedy mohli zahájit diskuzi a následně tedy budou mít možnost eh, promluvit jednotliví poslanci Evropského parlamentu. Prosím, máte slovo. Um, a... Děkuji, pane předsedo. Já bych vám ráda poskytla eh, stručný náhled na to, jak my vnímáme CETu a potom eh, asi více času na otázky, abychom, a nechci tedy příliš času věnovat té prezentaci. Stručně bych řekla, že komise vnímá CETu jako nejlepší dohodu, kterou Evropská unie kdy vyjednala. Eh, nejlepší obchodní dohoda, kterou jsme kdy vyjednali, jednak pokud jde o navýšení možností pro naše eh, podniky i eh, pracující kdy vytvoříme více eh, možností pro růst a zaměstnanost a vnímáme je také jednu z nejmodernějších a nejpokrokovějších zpráv, pardon, dohod, které jsme kdy vyjednali. Pokud jde o přístup na trh a eh, otevírání příležitostí v této dohodě od prvního dne naši podnikatelé budou mít možnost Eh, obchodovat eh, se spožím, budou se snižovat cla a zároveň tady je ochrana pro ty nejcitlivější eh, zemědělské produkty a zároveň se stanoví, že všechno spoží, které bude dovezeno, musí splňovat hlavní normy, pokud jde o bezpečnost potravin a další normy. A otevírají se tady také možnosti pro služby a i pro různé eh, sektory, třeba námořní sektor a velmi to otevírá také kanadský eh, trh veřejných zakázek na všech eh, úrovních pro naše firmy. To je jenom několik aspektů z pohledu přístupu na trh, ale důležité je také to, že v dohodě je plně splňováno to, co potře- považujeme za zásadní hodnoty, pokud jde o, o obchod a udržitelné e, věci, životní prostředí, naše známky a tak dále. To zahrnuje závazné povinnosti, pokud jde o více strany, environmentální dohody a závazné e, věci pokud jde eh, o eh, úmluvy ILOK. A také jsou tady taková eh, ustanovení, které se týkají zachování přírodních strojů a tak dále. Další prvek té progresivnosti je, že CETA bude první úmluvou, která plně zahrnuje reformovaný přístup Evropské unie k investicím, plně zahrnuje systém pro uh, in, jsou, je zde zohledněn soud pro investiční spory a, a, a eh, je tady dobrý signál, pokud jde o tu multi, eh, vícestranou oblast, kde chceme eh, dále prohlubovat reformu, abychom vylepšili globální systém eh, pro řešení sporů. To je velmi dobrý signál, že v tom globálním systému tady budeme mít silného spojence. A další věc, kterou bych zmínila, pokud je o tu progresivnost dohody, je, že v dohodě obě dvě strany Eh, si udrží právo definovat a poskytovat veřejné služby. Eh, tady je vidět, že stílíme eh, různé hodnoty v Kanadě i v EU a je zřejmé, že veřejné služby jsou pro nás nesmírně důležité. To je tedy v kostce to, jak my vnímáme CETu. Samozřejmě byl tady komplexní ratifikační proces schválení na radě a potom tedy v parlamentu. Teď je to v parlamentu a my bychom byli samozřejmě potěšeni, kdybychom vám tady mohli vyjasnit, pokud si budete přát něco vyjasnit. Eh, jsme zvědaví samozřejmě na to, jak to vnímáte. A Doufáme, že Evropský parlament v věc schválí velmi rychle, tak abychom co nejrychleji mohli začít věc aplikovat a aby ty výhody dohody mohli prospět našim společnostem a našim pracovníkům. Pokud jde o ratifikační proces, tak tady samozřejmě byly nejrůznější obavy eh, v některých členských státech a, tyto obavy byly spojeny třeba s veřejnými službami, s některými investičními záležitostmi, ochranou životního prostředí. A tady jednoznačně eh, eh, vedení obou stran považovalo za nejdůležitější jednoznačně zareagovat na tyto obavy my chceme, aby CETA byla ambiciozní dohoda a proto musíme tyto obavy velmi dobře ošetřit, což jsme udělali prostřednictvím eh, bilaterálního nástroje právní povahy, který byl schválen na summitu EU-Kanada. Je to společný interpretativní nástroj. Jsem si jistá, že eh, někteří z vás tomu budou mít eh, otázky, ale tyto věci jsou tam velmi jednoznačně ošetřeny a ten právní nástroj má také právní hodnotu hodnotu. A já si myslím, že toto by na úvod stačilo. Nyní dáme prostor na otázky. Děkuji a slovo má pan Stes, zpravodaj. Eh, eh, děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji také zástupkyni komise za úvodní slovo vy eh, považujete CETu za nejlepší a nejmodernější eh, obchodní dohodu, jaká kdy existovala. Eh, říkala jste, že je tady i kapitola o trvalé udržitelnosti, která ukládá povinnosti. To je možná pravda, ale mezinárodní dohody, například jako je Codex Alimentarius a podobné eh, obsahují eh, ustanovení, eh, která jsou méně náročná než ty normy, které máme my potom my v našich nařízeních. Čili neměli bychom zapomínat na to, že Kanada a Evropská unie mají různé názory na bezpečnost potravin, na zdravotnictví, standardy ve zdravotnictví, na mm, ekologické standardy. A e, komise, zdá se mi, občas e, je toho názoru, že CETA už teď má vliv na naši práci e, a na Evropskou unii. Například pokud jde o geneticky modifikované organismy, tam samozřejmě Kanada je jednou z těch zemí, která tyto organismy podporuje, vyrábí takto celou řadu potravin a ráda by je také vyvážela. A komise jinak nežli občani a nežli většina parlamentu a většina členských států si přeje, eh, nebo jak si pod tlakem si přeje tyto úmluvy s Kanadou eh, i se Spojenými státy uzavřít. Eh, komise vlastně přešla k tomu, že bychom e, za určitých okolností dovoz geneticky modifikovaných potravin mohli umožnit a dokonce i pěstování GMO, e, že by na evropském území bylo možné. E, rád bych upozornil na to, co jsme zažili se směrnicí o čistých palivech mm. Měli, vzešel tady od Kanady samozřejmě specifický tlak. Eh, eh, oni chtěli vyvážet určitá paliva a eh, v rámci této směrnice o kvalitě paliv komise navrhla metodu, která nám nedává možnost jak si Eh, rozlišovat mezi eh, čistými a znečištěnými eh, palivy. Ale vyhověli jsme tak Kanadě. Komise vlastně udělala určitý ústupek a odchýlila se od naší směrnice o mm, čistých palivech potom e, jsou to e, karcinogenní e, látky, látky poškozující reprodukční zdraví, také endokrinní disruptory a vidíme, že zase jsou tu rozdíly mezi Kanadou a Evropskou unii v přístupu k těmto látkám. My máme přístup založený na riziku um, a Kanada má přístup jiný. Například endokrinní disruptory, disruptory promiňte, tady, jsou tady navrhována kritéria, která skutečně jsou zase v souladu s tím, co eh, by si představovala Kanada. A komise se eh, snaží eh, naše zákony vlastně jaksi zadními vrátky eh, přepsat. Uvedl jsem pár příkladů. Paní zástupkyně Evropské komise říkala, už nám ukázala, jak vlastně ta dohoda mm, má vliv na naše, na naše životy a na naše standardy už nyní co se bude dít, až CETA mm, skutečně vstoupí v účinnost. Ta se ta situace ještě zhorší tady se píše zejména odstraňování obchodních překážek, ale ty obchodní překážky to jsou naše zákony, naše standardy, naše normy eh, o bezpečnosti potravin, o životním prostředí, ochraně životního prostředí a tak dále. A eh, tyto předpisy a standardy eh, jsou často úplně jiné, než si Kanada eh, představuje. Pokud my tedy eh, chceme usnadnit obchod, chceme opravdu obcházet naši vlastní eh, legislativu, teoreticky nás nikdy nikdo nemůže nutit k tomu, abychom skutečně eh, takhle postupovali. Ale ten cíl odstranění obchodních překážek eh, a současně s tím to, co vidíme, že už se děje, a když to chceme ještě urychlit a uzavřít ještě další eh, podobné obchodní dohody, tak musím říci, že mm, ten mechanismus například také řešení sporů, to je určité zlepšení oproti předchozímu stavu, předchozím nástrojům, ale eh, přeci jenom je to tak, že zahraniční investoři dostanou taková práva, která jiní nemají. A konec konců eh, je to nástroj, který eh, je zakotvený v CETě a investoři mohou vlastně porušovat zákony konkrétní země a budou mít mezinárodně právní ochranu. Takže Eh, to je jenom eh, tak stručně moje obecné připomínky a potom eh, moje tři konkrétní otázky z pozice zpravodaje. Já si myslím, že se musíme postarat o to, aby předtím, nežli bude CETA ratifikována, abychom, aby byly respekto, byla respektována naše práva. Článek 218 eh, smlouvy o fungování Evropské unie říká, že Evropský parlament musí být vždy dokonale informován o všech fázích uzavíraných ve všech fázích sjednávání mezinárodních dohod. To je samozřejmě velmi choulostivé. V Dubnu eh, byla sjednána eh, meziinstitucionální dohoda mezi třemi institucemi o lepší legislativě. A mluvilo se tam o tom, že se musí schvalovat lepší pravidla proto, aby Evropský parlament dostal kontrolní eh, pravomoci v rámci sjednávání mezinárodních dohod. Ptám se zástupkyně Evropské komise, může Můžete nám zajistit eh, tyto, eh, to, že tyto záruky skutečně eh, budou splněny. Článek 218.10. Bude zajištěno to, že parlament bude vždy úplně informován. Za druhé, článek 23, cituji, má být zřízen společný výbor, joint committee, který bude Eh, schvalovat usnesení eh, právně závazná a tato usnesení budou mít přednost před sekundární legislativou Evropské unie. Ptám se zase vás za Evropskou komisi. Jste ochotni se zasadit o to, abychom eh, nejprve, aby byl nejprve osloven parlament a rada při úpravách legislativy, nežli se eh, usnese společný výbor, nežli společný výbor schválí své usnesení, eh, čili Eh, ten společný výbor nesmí být využíván jako jakási brzda při schvalování legislativy, když my máme jiný názor. A třetí konkrétní otázka, článek 30 eh, eh, odstavec 20 říká, že tento společný výbor bude eh, moci měnit také eh, protokoly a eh, přílohy. Například SPS, to jsou fitosanitární a veterinární opatření, základní prvek naší práce tady v parlamentu a našeho výboru zejména a proto se tedy ptám, jaká kontrolní, jaké kontrolní pravomoci bude komise mít aby Evropský parlament eh, byl skutečně vždy informován a měl právo spolurozhodování, spolu, zasahování do změn v právě v zápisech, v protokolech a přílohách, zejména pokud jde o věci, které jsou důležité pro legislativní práci, zejména našeho výboru eh, pro životní prostředí. Ano, děkuji a nyní tedy dáme slovo řečníkům za jednotlivé politické frakce a nejprve dostane slovo za EPP pan Kampus. Prosím. Ano, děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také Evropské komisi. Já si myslím, že bychom měli poděkovat komisi za ty informace, které nám poskytla. bylo řečeno, že tu CETu zkrátka musíme přijmout takřka mlčky, ale já si myslím, že to skutečně trvalo mnoho let, že jsme vyjednávali a nyní tedy máme před sebou vyjednaný dokument, který eh, zohledňuje zájmy jednotlivých výborů. Jsou tam podchyceny zájmy výboru pro zahraniční záležitosti, pro eh, mezinárodní obchod. A i další výbory se k tomu tedy eh, později vyjádřily. Bylo řečeno, že v této dohodě jde také o zdroje. Na jedné straně říkáme, že musíme dbát na práva, na dodržování stávajících práv eh, a zároveň tedy musíme dodržovat podmínky předepsané v oblasti životního prostředí, zdraví, ochrany investorů. Eh, tady jde o ochranu veřejného zájmu, o sociální otázky, o sociální podniky, které působí v dotyčné oblasti. To je tedy článek 1. V dalším článku jde o vodu. Je řečeno, že to není ani produkt, ani zboží a že nejrůznější oblasti, které souvisí s vodou, že eh, tedy že žádná z nich nesmí být považována ani za produkt, ani za zboží, že všechno to by mělo být zaručeno. My bychom chtěli za tuto diskuzi velmi srdečně poděkovat, protože podle mého názoru je to tak, že se musíme zamyslet nad tím, jestli tedy řekneme ano nebo ne. Musíme se postarat o to, abychom konečně dospěli k definitivnímu rozhodnutí a musíme si velmi pečlivě promyslet, jestli to v této podobě podpoříme nebo ne. Nicméně čas, nějaký čas ještě je. Podobně jako u dalších hlasování tedy potřebujeme jasné stanovisko, tak abychom tedy se mohli k této obchodní dohodě vyjádřit. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych ráda poděkovala komisi za to, že mezi nás přišla a že nám tedy poskytla možnost diskutovat, získat odpovědi na naše otázky, protože o této obchodní dohodě se bude hlasovat a je potřeba tuto obchodní dohodu podrobit pečlivě eh, analýzy, analýze, protože musíme zaručit transparentnost, ne pouze po, pokud jde o tuto konkrétní obchodní dohodu, ale pokud jde o všechny obchodní dohody, do kterých Evropská unie vstupuje. Musíme zaručit, aby v těchto obchodních dohodách byly, byla dodržována lidská práva, abychom zohlednili i otázky životního prostředí. Mám na komisi několik otázek. Jsou to otázky, které přesně souvisí souvisí s těmi oblastmi, za které v tomto eh, eh, výboru zodpovídáme. Eh, nejprve tedy ustanovení týkající se životního prostředí. Pokud se zabýváme životním prostředím, tak je to tak, že ustanovení v CETě eh, tedy hovoří o tom, že obě strany musí zachovat stávající úroveň ochrany životního prostředí. Pokud tedy CETA bude novým standardem pro obchodní dohody, proč ta eh, dohoda nejde ještě dál, než jsou ty stávající závazky, pokud jde o životní prostředí? Možná, že by bylo dobré, kdyby nám to komise trochu vysvětlila. Eh, uvedu příklad. Kanada je velkým vývozcem ropy a Ehm, právě tato eh, výroba Právě, právě e, výroba ropy a ropné písky mohou tedy působit velké e, ekologické škody. To znamená, že bych se ráda zeptala, jaké záruky jsou v této e, souvislosti k dispozici. Další věc, to znamená řešení investorských sporů. CETA tady nabízí konkrétní systém, nicméně pokud jde o životní prostředí, tak tady tedy jednotlivé strany nemají stejné mechanismy. A pokud tedy, proto se tedy ptám, jak komise zaručí to, že ty mechanismy pro řešení sporů, které jsou v kapitole o životním prostředí stanoveny, budou dostatečně účinné. Další otázka se týká e, přístupu k potravinám a k bezpečnosti potravin. Já se na to ptám proto, že Evropská unie a Kanada mají odlišné přístupy e, k bezpečnosti potravin, především pokud jde o povolování, označování a také kontroly e, potravinového řetězce, dohledatelnost eh, potravin z, z geneticky modifikovaných eh, pod, e, eh, rostlin a také e, masa sklonovaných zvířat. To znamená, že je tu obava, že by ta, to budoucí uplatňování dohody mohlo podrít princip předběžné opatrnosti a proto bych byla ráda, kdyby nám komise vysvětlila, jak princip předběžné opatrnosti v CETě je zaručen. A konečně poslední otázka. Eh, výbor, společný výbor pro eh, CETu tedy může pozměňovat samotné části dohody CETA eh, a to i ty, které tedy spadají do oblasti odpovědnosti výboru ENVY. Vzhledem k tomu bych se tedy ráda zeptala, jestli tedy mm, Evropský parlament bude zapojen do případných změn dohody, pokud jde o sanitární, fitosanitární ustanovení. Děkuji. Děkuji. Paní Gedling i ECR. Děkuji, pane předsedo. Já tady nebudu eh, k tomu příliš obšírně hovořit, protože já to chápu tak, že bychom mohli hovořit opravdu velmi dlouho, velmi dalekosáhlé, a, tak jak začal i pan zpravodaj minulý týden tady rozdal takovou notu, také velmi obšírnou a já si nemyslím, že tyto věci budou opravdu relevantní, dokud si nestanovíme, jaký proces tady bude pro stanovení našeho stanoviska k tomu. A, a, abychom tam nemuseli říci pouze ano nebo ne. My podporujeme eh, úmluvu CETA, uznáváme, že je tady velký eh, kus práce za tím celým a také eh, oceňujeme nebo Víme, že, je tady neustá, že jsou tady neustálé pokusy to celé podkopat. To samozřejmě vzniká v Evropském parlamentu, ale i z jiných míst. A také si uvědomujeme, že bychom měli souhlasit, protože pokud nebudeme souhlasit, tak naše reputace nejenom Evropského parlamentu, ale i celé Evropské unie, pokud jde o eh, uzavírání takových dohod, bude otřesena a eh, já si to velmi uvědomuji také v souvislosti s Brexitem. Eh, pro Evropskou unii je to někdy téměř nemožné podepsat eh, dohody eh, s legitimními partnery, které sdílejí naše hodnoty. Nedovede si představit žádnou jinou zemi, která by tomu více odpovídala než Kanada. A, a i neustále přesto eh, tady jsou neustále útoky. Pokud jde o GMO, tak víme, že mnozí lidé nemají rádi GMO, jsou proti tomu, ale já to nevnímám jako jakoukoliv hrozbu pro EU a pro naši regulaci v této oblasti oblasti a já si myslím, že jsou tady pokusy od členských států vytvořit tady jakousi hysterickou opozici, která by tady neměla být. Když se na to podíváme logicky, když budeme sledovat argumenty zpravodaje, tak eh, Kdybychom to tak brali eh, velmi doslova, tak bychom nikdy s nikým neuzavřeli žádnou dohodu, protože bychom nikdy nebyli schopni všechny tyto věci zaručit. A já opravdu nemohu podpořit jeho pozici ani trošku. A celá naše skupina také ne, nebo samozřejmě nevím, jaký se k tomu postaví, ale je velmi nepravděpodobné, že bychom to podpořili, podle mého názoru. Děkuji. A nyní paní Jäten Máky. Puhun suomen Kiitoksia. Děkuji vám. Děkuji zástupkyni komise za její příspěvek na úvod a musím říci, že sama nejsem členem výboru pro mezinárodní obchod a proto bych ráda obdržela bližší informace o tom, jak bude tato dohoda v praxi, ta tedy dohoda, která je nejlepší z těch, které byly kdy vyjednány. Říkáte, že ta dohoda je dobrá pro podniky, pro zaměstnance. U těch podniků to chápu, ale jak může tato dohoda být tím nejlepším pro praxi? Například, eh, když pomyslíme na mm, bezpečnost potravin, eh, ochranu životního prostředí a na práva zaměstnanců. Opravdu by mě zajímaly konkrétní příklady a nejen prázdné fráze. My musíme přeci občanům vysvětlit, jak tato dohoda e, bude zlepšovat situaci zaměstnanců, jak e, tato dohoda zlepší bezpečnost potravin a jak e, se zlepší ochrana životního prostředí díky této dohodě. Ještě jedna otázka. Říkala jste, že tato dohoda eh, chrání nejcitlivější agrární výrobky. Které produkty a jak je chrání? To je moje otázka. A další otázka se týká systému ochrany investic. Já chápu, že tady uh, mají být investice chráněny, ale jak uh, se dobře, jak se budou chráněny investice, to chápu, ale jak bude chráněno životní prostředí, jak bude chráněna práce a zaměstnanci a jak bude chráněno eh, zdraví občanů, to nevím. A ráda bych eh, se dozvěděla, jak tento nový systém eh, soudů pro investiční spory vzešel? Eh, byl do té dohody zařazen z iniciativy Evropské unie nebo z iniciativy Kanady? Čí iniciativou, prosím, bylo zařazení těchto soudů eh, do dohody. A proč vlastně potřebujeme takovýto systém? Protože já jsem to pochopila tak, že všechny členské státy Evropské unie Eh, mají, eh, jsou právními státy, mají státní právo a v Kanadě mají také státní právo, takže proč musíme eh, zřizovat takovýto systém, který v podstatě snižuje suverenitu členských států Evropské unie. A moje poslední otázka. Pokud eh, některý podnik eh, například eh, nedodrží standardy v ochraně zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců jak to bude projednáváno? V těchto soudech nebo to budou projednávat národní soudy? Eh, já bych eh, vás prosila o jasné odpovědi a pokud na ně nebude dostatek času, buďte tak laskavá, odpovězte mi písemně. Děkuji. A teď paní Miner za e. Děkuji. Děkuji. Já jsem eh, právě přišla z eh, schůze výboru INTE a mm, chci říci, že eh, v INTE byla ta diskuse o dohodě CETA odložena o týden, protože jsme se museli vyžádat, museli vyžádat právní posudek, právní služby k prohlášení států. A Každopádně já jsem ráda, že eh, Envy Empl eh, i AFET eh, i TRAN mohou o tomto tématu diskutovat. Je mi jenom líto, že to není dost transparentní a že nemáme dost možností získat názor občanů Mm, měli jsme tady 450, eh, vyjádření 455 eh, institucí z Kanady i z Evropy, kteří, které říkají ne dohodě CETA, ale a to mimo jiné z důvodu, že eh, lidé mají pocit, že se jedná o nich bez nich. Evropský parlament eh, má mít možnost provést seriózní diskusy o veškerých aspektech tohoto komplex, této komplexní smlouvy. Eh, paní Gerling, vy jste říkala, že hmm, tak to by Evropský Evropská unie nemohla eh, uzavírat žádné smlouvy. Ale my přeci chceme jenom provádět kontrolu. To je naše pravomoc. My chceme vědět, jaké dopady tato velká smlouva bude mít. Těch dopadů eh, možných je opravdu mnoho. Eh, kolega Stes se vyslovil vlastně pro mluvil o těch eh, společných eh, výborech a ptal se a také o mm, eh, tom systému arbitráží a ptal se, jaké to bude mít praktické dopady. A ono už se v praxi ukázalo, že tímto vznikne jenom tlak, že se bude tlačit na rozhodování otázek, zejména v oblasti veřejného zdraví. A studie ukázaly, že ty investiční arbitráže nebudou fungovat jinak nežli ESTS ustávajících um, smluv, čili uh, to jsou moje připomínky. Uh, my jsme tady už viděli v praxi, jak takové věci fungují a proto teď uh, Mm, nemůžeme eh, najednou chtít, aby se řešily eh, spory u normálních soudů. Eh, slyšeli jsme, že tady budou dopady na životní prostředí kvůli ropným pískům, kvůli bezpečnosti. Mluvilo se o růstovém hormonu, neonikotoidech, glyfosátech, podobných produktech. A jsou tady pochybnosti o zárukách, které CETA momentálně eh, nabízí. Ehm, je to všechno podloženo studiemi. A další věc, eh, dopady na veřejné zdraví. Eh, v CETA obsahuje také úpravu eh, smluv, eh, promiňte, úpravu poskytování služeb, například právě ve zdravotnictví, eh, v farmacii. To jsou všechno velmi důležité služby a mm, mohou mít důležité dopady na veřejné zdraví. Proto bychom se tím náš výbor tedy měli zabývat opravdu do detailu. Obchodní smlouva. Ano, je to zajímavé, když si řekneme, kde se, s čím vším se bude obchodovat. Ale ptám se, jestli je to zapotřebí eh, takovéto obchodování. A když chceme obchodovat, měli bychom eh, dát rovná pravidla hry pro všechny podniky. Teď eh, se naopak snažíme eh, standardy snížit, ehm, ale to je, eh, my bychom se měli snažit o pravý opak. To je přeci mm, důležité, aby naše normy zůstaly zachovány, aby produkty byly kvalitní. A mm, to se musíme ujasnit. Musíme si ujasnit, co tato smlouva ve skutečnosti přinese. Thank you very much. Děkuji. A Nyní paní Godin za ENF. Děkuji, pane předsedo. Tato diskuze o CETA je eh, výjimečnou příležitostí ukázat užitečnost tohoto Evropského parlamentu anebo jeho zbytečnost. Eh, ta skvělá eh, analýza paní kolegyni, kolegyně, která hovořila přede mnou, jsou naprosto, to bylo naprosto jasné, Eh, tady eh, se opravdu eh, modifikují přílohy z legislativy Evropské unie bez ohledu na parlamenty a přitom ty přílohy jsou naprosto zásadní, protože definují například povolené pesticidy, maximální limity rezidují v potravinách a nebo různé podmínky detekce látek v potravin. Takže Tady vlastně eh, jde o to, eh, jak Evropská unie demokraticky zastupuje eh, své státy a svůj lid. Hm, tady komise ty věci projednává netransparentně, bez jakékoliv kontroly, bez možné opozice. Tato dohoda mohla stanovit nějak, nějaké minima hm, a mohly tam být aspoň akty přenesené pravomoci, aby Evropský parlament nebo parlamenty se do toho mohly Eh, mísit, ovlivnit to, ale není to tak. My musíme opravdu bojovat za to, abychom vůbec mohli eh, naformulovat stanovisko na, eh, na výboru a to bez pochyby bude komisí zamítnuto, tak jak to bylo i v rámci našeho stanoviska k transatlantické dohodě zdravotní a fitosanitární opatření jsou přitom životně důležité. To se dotýká každodenního života o evropských občanů. Je to podmínky, protože komise nám říká, že CETA je ta nejlepší dohoda, eh, tak eh, to snad znamená, že nejlepší situace je taková, kdy poslanci nejsou konzultováni. To tím chcete říct? Děkuji. Thank you very much. And now... Děkuji. Pan Líze, prosím. Děkuji, pane předsedo. Rád bych řekl něco k postupu, procedurálním záležitostem. Nyní jsme trochu pod časovým tlakem. Jde o to, jak rychle tedy odevzdáme naše stanovisko, ale e, týká se to tedy nás samotných, protože ostatní výbory se k tomu přihlásili dřív, to znamená, že měli více času na svoje stanovisko. Neměli bychom z toho tedy vinit nikoho jiného než výbor pro životní prostředí samotný. Já z těch diskuzí, které jsem tady slyšel, e, například e, i z těch, které jsem slyšel ve svém volebním okrsku, mám pocit, že ten názor se změnil. Ještě před nějakou dobou, před pár týdny, lidé CETu kritizovali a nyní eh, s ní do značné míry souhlasí. Je tu určité nepochopení, mají pocit, že malá část EU, konkrétně valonský region, celý ten postup eh, zabrzdil nebo zablokoval. Já osobně se domnívám, že to je důvod proto, abychom z důvodu, které jsou mimo tuto dohodu, eh, to dále nebrzdili, neblokovali. Já si myslím, že to je dohoda dobrá, jsou tu konkrétní věci, které jsou vyřešeny napřík, velmi přesně, například uh, hormon, hormonálně upravené maso. Je jasně dáno, že Kanada nesmí do Evropské unie dovážet žádné maso, které bude hormonálně upraveno. Byť tady z, na, z hlediska některých kolegů není všechno eh, stoprocentně uh, vyřešeno, musíme si položit otázku, co by bylo, kdyby CETA nebyla, protože ty problémy by tu byli i tak. To znamená, že by to žádné výhody eh, nepřineslo. Kdybychom například se tu eh, odmítli z důvodu těch eh, ropných písků nebo problémů s tím zpětých, tak by nám to žádné výhody nepřineslo a nic by to nevyřešilo. Němečtí sociální demokraté prostřednictvím pana ministra Gabriela a pana Steinmera, možného budoucího eh, prezidenta eh, Spolkové republiky, tedy eh, řekli, že CETA je dobrá dohoda, TTIP je špatný. Já si myslím, že to tedy můžeme spochybnit. Já jsem se informoval, TTIP je v tuto chvíli odložen k ledu a vypadá to, tedy Vypadá to, že není v tuto chvíli vůbec jasné, jak to půjde dál. Bylo řečeno, že CETA je tedy dobrá dohoda. Já jsem si to uvědomil při rozhovoru s, kanadsk- s kanadským velvyslancem, Pan eh, kanadský velvyslanec jasně řekl, že Kanaděné učinili velké ústupky. Už byli dokonce e, naštvaní, protože nám přiznali mnoho ústupků, které nám Spojené státy nepřiznali. To znamená, že je to v podstatě dobrý příklad, na které můžeme stavět. Kanada má velký strach z toho, že bude příliš e, závislá na Spojených státech. Mají ze všech stran Spojené státy a proto tedy byli ochotni učinit velké ústupky. A já si myslím, že bychom to měli od podcenit a že bychom se neměli tvářit tak, že eh, se tady prosadila Kanada. Já si myslím, že to tak, že se spíše v podstatě prosadila Evropa. A otázka zní, s kým jiným bychom měli být schopni uzavřít dohodu, když ne s Kanadou, která je eh, liberální eh, zemí. Myslím si, že bychom se tedy měli vyslovit ve prospěch těch obchodních dohod, protože to zvýší blahobyt v Evropě a Nemůžeme si dovolit ten luxus, že e, budeme e, tady pomíjet ekonomické impulzy a pobídky, protože Evropa e, zažívá ekonomické problémy, to znamená, že takovéto dohody nám mohou pomoci v tom, abychom je řešili. Podařilo se nám dosáhnout velké úspěch, velkých úspěchů, pokud jde o standardy našich občanů v mnoha oblastech. Rád bych ještě něco řekl na adresu zelených. Když tady slyším řečníky, tak vidím, že podporujete pana Stáze eh, a že ho podporují tedy eh, lidé z levice i z pravice. Otázka zní, jestli je to tedy zeleným pochutí. Nad tím by se měli zamyslet. Měli bychom tedy získat většinu evropských sil právě pro tuto dohodu, která eh, dostojí veškerým požadavkům, pokud jde o ochranu evropských spotřebitelů. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Forenca. Grazie Presidente e grazie alla Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také komisi za její úvodní příspěvek. Když dovolíte, a když e, mluvíte o CETě jako o nejlepší možné dohodě, e, já myslím, že je to pro nás trochu nepochopitelné. My jsme rádi, že můžeme s komisí diskutovat o dohodě CETA. Eh, trvali jsme na tom, abychom eh, ji mohli prodiskutovat, abychom se mohli formálně vyjádřit k dohodě CETA. Eh, zejména tady máme otázky životního prostředí, energetiky, zdraví, ochrany zdraví a podobně které nás znepokojují a vůbec se nám nepáčí, nelíbí, promiňte, že Evropský parlament je postaven před diskusy o dohodě CETA eh, takhle narychlo. Eh, to znamená, eh, nediskutovalo se dostatečně dohloubky o rizicích, která CETA představuje. A já bych ráda zdůraznila i náš návrh hodnocení a stanovisko Evropského soudního dvoru k této otázce. Je tady několik otázek, které bych ráda, ráda položila a ráda bych požádala o vysvětlení. My víme, že jádro dohody CETA se netýká eh, odstranění cel, ale spíše Eh, těch netarifních překážek eh, obchodních. A eh, to jsou právě, v tu chvíli vstupují do hry zdravotní a mm, environmentální aspekty a podobné. Takže moje otázka, pokud jde o stav životního prostředí, vyžaduje se tady jednoznačná a mezinárodně koordinovaná politika, ale CETA se například otázkou ochrany životního prostředí vůbec nezabývá. V preambuli není zmíněna Paříž pařížská dohoda, eh, potřeba snížit eh, emise eh, skleníkových plynů. V kapitole 24 se mluví pouze o ekologický, se mluví jenom uh, obecně o ekologii. V kapitolách 22, kapitole 22 se mluví o rozvoji životního prostředí, ale ty nejsou právně závazné. Mluví se tady o soukromé jurisdikci, uh, pokud jde o obchod a investice, ale není tam stanoven žádný systém sankcí. Pokud jde například, pokud dojde k porušení pravidel ochrany životního prostředí. Pokud by podle vás CETA měla mít pozitivní dopady na ochranu životního prostředí, mně se to nezdá. E, pokud jde o energetiku, tam bych se ráda zeptala, jestli CETA zahrnuje takové komodity, jako je e, ropa a zemní plyn a zdali eh, bude umožněn dovoz těchto komodit bez eh, celní zátěže. Čili eh, po ukončení debaty o smlouvě CETA se eh, samozřejmě eh, začaly řešit otázky dovozu ropy, eh, také dechtových neboli ropných písků. A Ráda bych se zeptala na závěr ještě na jednu věc. CETA a geneticky modifikované organismy, označování potravin. Na rozdíl od Spojených států Eh, má Evropa takové pravidlo, že eh, v rámci označování potravin eh, je třeba zmiňovat obsah GMO, pokud přesahuje žádná celá 9. Ehm, čili ptám se, jak se toto bude řešit v případě dovozu potravin z Kanady. Jde o to, abychom vycházeli eh, z vědecky podloženého přístupu, který je zdrojem eh, našeho preventivního přístupu. Čili můžete mi prosím zodpovědět moje otázky a my doufáme, že eh, tato komise přijde se stanoviskem, které k našim výhradám přihlédne. Děkuji. Děkuji a nyní paní Grostet. Děkuji. Já se pokusím, pane předsedo, být rychlá. Řekla bych, že když si přečteme tuto dohodu, tak musíme konstatovat, že to není zase takový strašák, jak to někteří popisují. Musíme se podívat na tu eh, dohodu eh, s takovým zdravým rozumem. Velmi stručně. Článek 8.9 sekce D potvrzuje právo obou stran na svém území svobodně eh, regulovat eh, věci, eh, pokud jde o veřejné zdraví, životní prostředí, sociální ochranu nebo ochranu spotřebitelů. A fakt, že toto právo přijímat legislativu zůstává nedotčené, i když to e, třeba může být negativní dopad na investice a na očekávání investorů a e, předpoklady jejich profitu. Velmi pozorně jsem sledovala ustanovení, eh, které podporují eh, určité věci, pokud jde o uvádění eh, zdravotních produktů na trh a také pokud jde o ochranu lékárenských produktů a patenty. Ehm, pak je tady snaha o jistou spolupráci o výzkum. A mě by zajímalo, jak by tato dohoda mohla ovlivnit práci EMA. A myslíte si, že se tady e, zblíží e, postup práce a hodnocení EMA s kanadským protějškem? Pokud jde o léčiva, tak komise jak si předjímá, že ustanovení, která jsou v článku 2027 a 2028, by mohly mít dopady na cenu produktů. A nebo si komise myslí, že ten dopad na ceny bude minimální? To jsou otázky, které bych vám chtěla položit. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, pan Balco. Děkuji. Rád bych, rád bych reagoval na něco, co jsem dnes zaslechl. Na tomto výboru nemáme ani profesní, ani ideologické diskuze, nebo jsme je neměli. A pan Líze eh, se eh, takto poprvé vyjádřil ve chvíli, kdy napadl zelené a to kvůli jejich spolupráci s některými eh, poslanci. A já bych možná teď si mohl dovolit podobné poznámky na adresu EPP, ovšem neudělám to. Naroz, naopak položím otázku. TTIP eh, je v tuto chvíli dán k ledu. A co se stane, pokud k TTIPu nakonec nedojde a USA využijí umluvu CETA eh, svými pobočkami, pobočkami firm USA, eh, které tím vlastně dosáhnou toho stejného, co by jinak dosáhly prostřednictvím TTIP. Naše obchodní vztahy s Kanadou jsou mm, tedy omezené. Já souhlasím s těmi, kteří říkali, že musíme zanalizovat tuto dohodu a měli bychom mít pozitivní přístup přístup. Někteří tady říkali, že bychom měli mít pozitivní přístup a já souhlasím s tím, že samozřejmě potřebujeme získat více informací a mám pozitivní přístup k tomu, že si musíme zachovat naše standardy, pokud jde o ochranu spotřebitelů a bezpečnost potravin a mám pozitivní přístup k tomu, abychom si zachovali národní suverenitu. Tedy jinými slovy, pokud eh, zvolená vláda Eh, vytvoří nějakou legislativu a eh, zastupuje eh, lid, který je zvolil, tak soukromá společnost by neměla mít právo, aby tady měla nějaký zvláštní soud pro investorské spory, protože tady vlastně se v rámci CETA s investory nakládá stejně jako se suverénními státy. V rámci OECD byla dohoda o ochraně, o multilaterální nástroj na ochranu investorů, ale k tomu nakonec nedošlo nikdy. A tak já nevím, proč bychom to teď měli dělat bilaterálně. A doufám, že tomu zabráníme. Děkuji. Děkuji, paní Konečná. Děkuji, pane předsedo Eh, řada těch eh, výhrad, které jsem měla, již zde byly zmíněny, týkaly se konkrétně životního prostředí a nejasností, které v oblasti životního prostředí vznikají především v rámci arbitrážní doložky, protože prostě liberalizace obchodu se zbožím a službami a deregulace pravidel pro veřejné zakázky bude mít velký dopad na schopnost vlád a samospráv chránit životní prostředí podporovat zachování přírodních zdrojů a využívat zadávání zelených veřejných zakázek jako prostředku k dosahování environmentálních cílů. mně tahle dohoda přijde v tom komplexu jak jste si ji nastavili na komisi prostě proti tomu co tady roky a roky děláme. ve chvíli kdy odebereme národním vládám právo se v oblastech životního prostředí vyjadřovat tak si myslím, že ztrácíme eh, spoustu práce, kterou tady, která tady za námi je a kdy jsme se snažili o pravý opak. A e, mechanismus arbitráží a další deregulační pravidla v umluvě CETA prostě ohrožují současnou a budoucí environmentální legislativu. CETA sice obsahuje kapitolu o udržitelném rozvoji, ale stejně jako v případě ustanovení o pracovním právu jsou to prostě obsažené teze nevymahatelné. A e, to, co je pro mě nejvíc zarážející, a nikdo to tady ještě dnes nezmínil, je to, že CETA zachází s vodou, kromě několika výjimek, jako s jakoukoliv další obchodovatelnou komoditou a s dodávkami vody jako s jakoukoliv jinou službou CETA prostě neposkytuje adekvátní ochranu jednomu z univerzálních práv přístupu k dostupné, veřejně distribuované a čisté vodě. A to je pro mě něco, co je natolik zásadní a základní pro občany Evropské unie, že si nedovedu představit, že bez tohoto bychom se vůbec měli dále bavit o tom, jak postupovat. Kromě toho, když tvrdíte, jak je to ekonomicky strašně výhodné, tak i vaše vlastní analýzy mluví o setinách procenta růstu HDP, o setinách procenta růstu reálných mest, tak nám to alespoň řekněte otevřeně, že chcete zliberalizovat prostě úplně všechno, co zliberalizovat jde a vlastně v konečném důsledku vůbec nejde o obchod. Kdyby vám o něj šlo, věnujete se pouze obchodu a věci týkající se životního prostředí ochrany spotřebitele bezpečnosti potravin do toho vůbec netaháte. já se omlouvám ale pro mě je ceta v, té, v tom jak jste ji dohodli něco zcela nepřijatelného. Eh, Děkuji, pan Sheria Perik. Paní Sheria Perik. Voorzitter, er is al eh, heel veel gezegd en ik moet zeggen, ik heb... Děkuji, pane předsedo. Už tady bylo řečeno mnohé a já bych ráda řekla, že eh, eh, jsem pro CETu, protože pokud neuzavřeme dohodu s Kanadou, tak s kým už jiným? Ale bude to něco stát, to samozřejmě tady také zaznělo, pokud jde o článek 8, 9 a 19. Tam jsou, je možnost pozitivního postupu. E, kritika v Nizozemsku jde, se zaměřuje zejména na to, že se tady staráme o odstranění cel a nikoliv e, netarifních e, překážek. Ale pokud uzavřeme tuto dohodu a vzájemně uznáme své normy, tak

momentálně třeba eh, tady máme určitou nerovnováhu v pravidlech. Eh, já jsem eh, kritická, ale tvrdím, že pokud jsou nějaké sektory znevýhodňovány, tak se na to musíme zaměřit, jak tomuto čelit. A to, co tady všechno zaznělo, se dá přeci pokrýt články 8, 9 a 19 odstavec 1. Komise se musí postarat o to, aby byla rovná pravidla hry pro všechny. A pokud na toto nedostaneme Eh, pozitivní odpověď, tak nebudu spokojena. Eh, čili v mé zemi například eh, si farmáři stěžují na příliš mnoho pravidel v Evropě, které nejsou vlastně, která nejsou jednotná ani v Evropě, ani z mezinárodního hlediska, čili toto bychom měli využít také k harmonizaci pravidel. Ano, děkuji. A nyní tedy komise bude mít možnost odpovědět na celou řadu otázek, které tu zazněly. Rád bych pouze upozornil na to, že už eh, budeme mít tlumočení pouze necelých 10 minut a následně tedy budeme mít možnost pokračovat pouze v angličtině. Takže komise má slovo, prosím. Ano, děkuji. Zazněla tu celá řada otázek. Já se pokusím je nějak seskupit a poskytnout na ně odpověď. Nejlepší bude, když začnu tou sérií otázek, které se týkaly pravomoce, pravomocí smíšeného výboru, to znamená, co ten výbor udělat může a co ne. Nejprve bych ráda vysvětlila, že smíšený výbor je tedy externí nezávislý výbor, který tedy, eh, do které jsou zapojeny obě strany, Evropská unie a eh, Kanada a může přijmout pouze rozhodnutí, se kterými budou souhlasit obě strany. Evropská unie může ve smíšeném výboru přijmout rozhodnutí pouze na základě rozhodnutí, které přijme Rada a musí to být zároveň v souladu s požadavky eh, právního procesu. Smíšený výbor eh, nemůže změnit text CETY, může pouze změnit přílohy, to také zmínili někteří z vás. Veškeré změny textu eh, CETY mohou projít, musí projít celým procesem, který bude zahrnovat i radu a parlament ano, eh, smíšený výbor může změnit určité přílohy, které se týkají SPS, ale zároveň bych ráda řekla, že je poměrně normální, že takováto eh, obchodní dohoda se mm, tedy může tímto způsobem měnit. Je důležité, že jakékoliv rozhodnutí o kvantech tedy musí plně eh, respektovat procesy EU není možno je nějak obcházet a nebo zakotvovat nějaké výjimky. A to se týká i toho, že tedy musíme plně uplatňovat princip předběžné opatrnosti a veškerá pravidla, která se týkají toho, o čem tady celá řada poslanců hovořila, ať už je to MAR nebo e, úrovně pesticidů. To jsou věci, které tedy samotný smíšený výbor změnit nemůže. Úroveň hladiny pesticidů jsou tedy e, eh, určitě stanoveny pro veškeré dovozy do EU a není možné to e, změnit pouze s ohledem na jednu konkrétní zemi. To je tedy věc, kterou jsem chtěla jasně říci. Pokud jde o další, nebo jakékoliv rozhodnutí vám tak nebo e, jakékoliv podobné rozhodnutí, tak je možno ho podniknout pouze na základě podrobné analýzy e, opatření Eh, tedy analýzy toho, jestli ta opatření SPS tedy eh, umožňují ekvivalentní ochranu. Odpovídá to tedy eh, našim vnitřním postupům. To rozhodnutí by se mělo opírat o rozhodnutí komise, které zároveň proskoumá nebo prověří příslušný výbor teprve tehdy je možno to rozhodnutí přijmout. Tady se to tedy týká postupu EU, ale určitě je to tak, že i Kanada má tedy postupy, které eh, jsou nebo které takovéto rozhodnutí podmiňují. Nic v CETě nemůže být změněno, nebo nemůže změnit standardy pro výrobky, které jsme stanovili, ať už se to týká geneticky modifikovaných organismů nebo hormonů, nic v CETě tedy nemůže změnit to, že všechny výrobky přicházející do EU, včetně výrobků kanadských, musí dodržovat stanovené standardy. Jakékoliv kvóty, které jsme v CETě Kanadě nabídli, jakékoliv tedy výrobky, které by se sem dostávaly na základě kvót daných CETou, musí respektovat legislativu a pravidla pro výrobky, které v EU platí. To znamená, že to není možno nijak obejít. To bylo předmětem dohody, ale zároveň je to eh, tedy zachyceno v tom společném interpretačním nástroji, který má právní hodnotu, je závazný ve smyslu článku 31 Vídeňské úmluvy a tento nástroj tedy opět jasným způsobem zdůrazňuje závaznost a zároveň tedy obsahuje odkazy na text CETY, pokud byste se zabývali těmi standardy v oblasti bezpečnosti potravin, tak byste tam našli veškeré ty odkazy na CETu. Před Princip předběžné opatrnosti je tedy součástí evropských smluv a na tom eh, dohoda CETA nemůže nic změnit. Pokud tedy eh, CETA o eh, principu předběžné opatrnosti nic neříká, tak tedy platí eh, dosavadní eh, právo. Na tom se ta nic nezmění. Pokud jde o ochranu životního prostředí a pokud jde o závazky eh, v kapitole o obchodu a práci, ráda bych zdůraznila, že ty závazky jsou závazné. Obě strany tedy mohou být povolány k zodpovědnosti, pokud jde o plnění těchto závazků. Eh, pokud jde o pracovní záležitosti, tak tedy eh, to bylo poprvé, kdy Kanada do obchodní dohody zahrnula konkrétní závazky, které se týkají úmluvy Mezinárodní organizace práce a to je velmi důležitý eh, krok pro Kanadu. Na začátku těch jednání to bylo tak, že nebylo ratifikováno, nebyly, nebyla ratifikována Eh, nebyly ratifikovány čtyři z osmi úmluv. Eh, MOP. Jedna umluva v tuto chvíli je stále ještě otevřená, týká se to tedy kolektivního vyjednávání a eh, o dalších se tedy jedná. To znamená, že o tom jednáme a může to mít pozitivní dopad a může to vést tedy k tomu, že budou umluvy MOP ratifikovány. Je tu zároveň jasný závazek, že se tady účinně bude eh, prosazovat ratifikace všech eh, mezinárodních dohod nebo multilaterálních dohod týkajících se životního prostředí. Tlumočníci bohužel v tuto chvíli musí eh, svoje služby ukončit a přerušit. Děkuji. You know, prior to the, um,